dějinách. A já vám děkuji, pane předsedo, za přátelská slova také kolegům a také děkuji komisi. Alles Gute. Všechno nejlepší, milí Kurte. Eh, dámy a pánové, tím jsme uzavřeli debatu na toto téma. Hlasování se odehraje zítra ve 12 hodin 30 minut. A dalším bodem na našem pořadu jednání je ústní otázka na komisi týkající se soudního vzdělávání eh, je vznesena za výbor pro právní záležitosti a pro výbor, za výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. A já bych rád dal slovo panu Zvěvkovi, který nám je přednese. Děkuji vám. Šanovná paní komisař. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko. Ve výboru pro soudní záležitosti. Pochopitelně řešíme nejrůznější legislativní návrhy, především co se týče obchodních práv, dědických práv, občanských práv a tak dále. A tyto projekty se týkají závazných právních aktů, které se mají aplikovat, takže je důležité, aby i praktici, to znamená především soudci, dobře znali nejen tedy své právní úpravy, ale by znali i právní úpravy v jiných členských státech, aby věděli, jak tyto praxe fungují v zahraničí. Spolu s kolegou eh, jsme hovořili o vzdělávání eh, těchto odborníků, protože Pochopitelně tady máme různé právní úpravy, nařízení, které se uplatňují v členských státech, vznikají různé situace, různé požadavky i na znalosti, protože máme čím dál tím více situací, které se týkají nás všech. Také dochází k častým změnám právních úprav a to vše požaduje, aby soudci i ostatní právníci znali skutečně dobře evropské právo. Při vzdělávání těchto odborníků musíme brát v úvahu celé soudní systémy. Uvědomujeme si, že zde existuje velký problém, takže vzdělávání těchto odborníků je zcela zásadní a vysoce potřebné. Spolu s kolegou panem Lopesem Agiarem jsme chtěli vyjádřit naše určité obavy, které se týkají ambiciozních programů, eh, které mají vést ke vzdělání a vzdělávání více než poloviny všech soudních odborníků a to roku 2020. Eh, to znamená, že polovina těchto odborníků se má zúčastnit nejrůznějších vzdělávacích programů. Můžete nám říci, eh, jaké výměny zkušeností eh, chcete zajistit, na jaké platformě. Od eh, začátku uplatňování štokholmského programu také chceme uplatňovat evropskou soudní kulturu. To znamená, že všechny evropské instituce musí podporovat tento program a musí pochopit, že takovéto vzdělání je nevyhnutelné. Co se týče eh, let 2014 až 2020 otázka vzdělávání soudních odborníků je skutečně jednou z těch nejdůležitějších. Je důležité, abychom také účinně vzájemně spolupracovali, abychom vytvořili programy pro zlepšování a také je důležité, abychom vytvořili programy na univerzitní úrovni. Děkuji, pane předsedo, jak řekl právě pan Cěvka a pan Léne, tak eh, cílem eh, této otázky je zdůraznit eh, právní a soudní vzdělávání právníků a soudců a státních zástupců, což jsou ti, kteří v prvé řadě aplikují evropské právo. Jedině v takovém eh, případě budeme moci evropské právo dobře vykládat. Od amsterdamské nízké smlouvy a nyní eh, po Lisabonské smlouvě je právní eh, základ podstatou evropského úspěchu a evropského projektu. Vytvoření e, skutečné e, oblasti, společné oblasti spravedlnosti je mm, možností, jak využít evropský potenciál. Je potřeba tedy eh, v této oblasti rozšířit eh, vzdělávání a s tím souvisí pochopitelně dobrá znalost eh, evropských jazyků. Důležité je také posílit síť soudního vzdělávání. Je třeba posílit centra, která ehm, poskytují tento druh vzdělávání, akreditovaná centra, která spolupracují především s komisí, tak tato centra bychom měli podpořit, aby mohly dále soudní vzdělávání vzdělávání poskytovat. A toho se týká naše otázka. Ptáme se, jakým způsobem chce komise naplnit ten cíl, eh, tedy zajistit, aby polovina eh, evropských právníků a profesionálů měla přístup k tomuto vzdělávání a jakým způsobem chce komise posílit spolupráci s centry, která soudní vzdělávání poskytují a za třetí, jak si eh, komise myslí, že by mohla posílit eh, své postavení společně s parlamentem a aktivněji nabízet pobídky pro eh, programy justice v rámci stokholmského programu a také v rámci pilotního programu pro neproškolování soudců. Nesmíme také zapomínat na důležitou eh, roli Evropského soudního dvora, který je takovým katalita, katalyzátorem evropské soudní kultury. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo paní eh, Redingové za komisi. Děkuji mnohokrát. Jsem ráda, že Evropská komise, Evropský parlament sdílí svoji vizi. Chtěla bych poděkovat eh, spolupráci výboru Jury a Libe. Nyní máme na stole velice ambiciozní usnesení, které se týká sdělení komise, které bylo přijato eh, s ohledem na soudní vzdělávání eh, v září roku 2011. Co chce komise udělat? Chceme vytvořit vzájemnou důvěru v oblasti evropské justice. Chceme vytvořit skutečnou evropskou oblast spravedlnosti. A vytvořit takovouto oblast eh, v tomto ohledu je důležité, abychom posílili vzdělávání soudců. Stanovili jsme si eh, cíl, že 700 tisíc právníků, praktiků v Evropské unii by se mělo zúčastnit vzdělávání o evropském právě do roku 2020. Abychom dosáhli tohoto ambiciozního, ale také reálného cíle, podle našeho názoru všechny zdroje, které máme k dispozici na místní, národní, ale i evropské úrovni, budeme muset mobilizovat a náležitě využít. Pochopitelně všechny zainteresované strany se musí zavázat že budou integrovat evropské právo, jeho implementaci na národní úrovni, zajistí místní vzdělávání, musí se zavázat, že zvýší počet jednotlivých různých školení a také zvýší počet účastníků na těchto školeních. Členské státy, rady a všichni odborníci musí vše koordinovat optimálním způsobem, aby abychom náležitě využili čas na vzdělávání i na té národní úrovni. Pochopitelně, co se týče silné stránky eh, těch eh, zainteresovaných stran, existuje již Evropská akademie, sítě, dále vzdělávání eh, v oblasti veřejného práva, čili všechna tato fóra zlepší situaci. Chceme také zajistit dvou týdenní eh, seminář, výměný seminář pro státní zástupce od roku 2014 a chceme také zajistit finanční prostředky pro vzdělávání soudců, abychom zajistili vysoce kvalitní projekty. Jak si můžete přečíst eh, v návrzích eh, budoucích finančních programů. A co se týče pilotních projektů a následných kroků, tak eh, Evropská komise připravila kroky, abychom přijali rozhodnutí na začátkem jara. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k řečníkům ze jednotlivé frakce. Jako první promluví pan Salvatore Jakolino na dvě minuty za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko. My jsme pozorně naslouchali vysvětlení komise k posílení vzdělávání v oblasti právních profesí. Je to důležité, my jsme totiž přesvědčeni, že u advokátů a soudců je takovéto další vzdělávání nezbytné. Hmm nejenom proto, aby byl, se zmenšily rozdíly mezi právními zářády, eh, samozřejmě určité ty rozdíly tady zůstanou, ale musí existovat také vzájemná spolupráce. To platí dnes více než kdykoliv dříve. Posilují se totiž transnárodní znaky práva. Je třeba podporovat vznik evropského právního prostoru také mimo jiné v rámci výměny v programu Erasmus. Jde také o evropský program pro vytváření právního rámce a spravedlnost obecně. Také se posiluje konkurenceschopnost, tedy tím, že dochází k liberalizaci různých povolání. Důležité je, aby byly zavedeny evropské profesionální karty, profesionální průkazy a samozřejmou oporou musí být vzájemné uznávání právních rozhodnutí. Mladí, kteří eh, pracují nebo chtějí pracovat eh, v právních povoláních, eh, potřebují co nejsvobodnější přístup ke zdrojům. To znamená, že budou potřebovat také znalosti jazyku, finanční výhledy na léta 14 až 20 jsou charakteristické nejenom pilotními projekty, o nich jsme již hovořili dříve, ale také jde o to, že zde je dostatek a musí být zajištěn dostatek finančních prostředků, aby ten přístup byl za, zajištěn pro co největší okruh lidí. Děkuji vám a nyní jménem eh, socialistů a demokratů pan Luigi Berlinguer. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie Eh, zpracovala obrovské množství nejrůznějších zákonů, předpisů, nařízení a vytvořila také takzvaný stokholmský program. Nicméně eh, řady nástrojů občané nevyužívají eh, dostatečně. Národní soudci a právníci jsou samozřejmě dobře obeznámeni se svým vlastním právním řádem, ale my si myslíme, že skutečný evropský soudce je národní soudce, který dokáže pozměnit svou mentalitu a využít i svých znalostí evropského práva. Pokud hovoříme o vzdělávání. Měli bychom mluvit také o komunikaci s právníky, s právnickou obcí i s veřejností, kteří sami se musí zapojit, aktivně zapojit a využívat výhod, které evropská legislativa nabízí. Ten proces by měl směřovat ze spodu směrem nahoru. Není totiž možné právníkům kázat, jako bychom byli ve škole a snažit se soudce eh, poučovat. To jsou lidé s vysokým postavením. Je třeba naopak získat jejich eh, pozornost a zájem a nabídnout jim eh, určitá eh, řešení. Jednotlivé segmenty práva již nejsou tak odděleny, jako bývaly eh, v minulosti. Na to nezapomínejme. Náš návrh, a já jsem velice rád, že Evropská komise s námi souhlasí, je takový, že by se měl současný trend zvrátit soudní a právní vzdělávání by se mělo rozšířit. Například v Nizozemsku existuje velice zajímavá síť, kdy lidé ze všech soudů se snaží rozšiřovat ehm, znalosti, které získali během praxe. Já doufám, že tento eh, projekt Evropské komise bude plně podpořen. Děkuji vám. A nyní jménem frakce liberální paní Cecilia Wikström na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. V evropských institucích se konečně vytvořilo porozumění, protože zde existuje rozmanitost. A samozřejmě, že jsme také sjednoceni v rozmanitosti, což je velice důležité pro evropskou integraci. Eh, my musíme právě v tomto duchu debatovat a společně uvažovat o možných společných cestách tak, abychom pochopili rozmanitost systému. Jedinou cestou je výměna zkušeností, cestou k překonání rozdílů a zároveň k většímu respektu k odlišnosti jiných. A já jsem přesvědčena, že to platí také pro právní povolání, to platí pro soudce, státní e, zástupce a obhájce. Samozřejmě, že takovéto porozumění lze podporovat vzájemným setkáváním, dialogem, přímou komunikací, tak, aby se tito lidé mohli osobně vzájemně dále vzdělávat a jedině takto lze dosáhnout vzájemného respektu a překonat rozdíly. Je důležité to, aby pravidla, která zde uzákonňujeme, aby respektovala rozmanitost jednotlivých členských zemí a aby bylo postaráno také o to, aby se eh, lidé v právních profesích naučili vzájemně správně rozumět výkladu jednotlivých právních předpisů. A to je vlastně příspěvek k tomu, co je a co do budoucna může být evropskou eh, právní kulturou. Ano, děkuji, děkuji také, že jste dodržela čas. A nyní jedna minuta pro pana Anase Melcera. Dnes je známo, že máme právo, které se stává z mnoho právních předpisů, které jsou jednak národního původu, ale také evropského původu a také jsou ovlivněny mezinárodním právem. A dále tady máme eh, rozhodování soudců, kterým se eh, vývoj práva také ovlivňuje. A abychom zůstali neustále na výši doby, je nezbytné další vzdělávání zvláště když Evropská unie chce více chránit oběti. A to je skutečně eh, důležité, aby se právníci dále vzdělávali. Samozřejmě máme zde historické relikty v oblasti eh, menšin a utiskovaných a také různé eh, takové diskriminační zákony, jako jsou Benešovy dekrety v Česku. Eh, můžeme se odvolávat na eh, prameny OSN, eh, které se staví proti takovýmto diskriminačním předpisům. Také můžeme hovořit o arménské genocidě a to všechno je třeba, aby se o tom vzdělávali naši právníci. Děkuji vám. A nyní se dostáváme ke jednotlivým řečníkům. Jako první Erminia Maconi z APP e na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, chci poděkovat paní komisařce Redingové za práci, kterou věnovala eh, této velice citlivé záležitosti, tedy eh, vzdělávání v soudní oblasti. V tuto chvíli máme praktickou možnost implementovat stokholmský program a postupovat eh, podle zářijového sdělení komise, v němž komise ehm, se stanoví eh, budoucí kroky. Důležitý eh, je pilotní projekt, jehož cílem je vybudování společné evropské platformy, která, kterou budeme chápat jako jakési forum které nám má pomoci překonat rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a také mezi jednotlivými právními profesemi. Pilotní projekt obsahuje celou řadu inovativních prvků a navazují na dřívější vzdělávání, jak vysvětloval pan Berlinger. Ale důležité je, jak už zde zaznělo, aby eh, akademici, soudci a eh, právníci sdíleli na základě stejného vzdělání také stejné zkušenosti. Paní komisařka Redingová řekla zcela jasně ve svém vystoupení, že se jedná o problematiku velice důležitou. Já ovšem toto nevidím úplně jasně v dokumentu, který eh, předkládáme mm, komisi. Ráda bych eh, znovu zdůraznila, že je naprosto zásadní, aby pilotní projekt eh, zapojoval všechny právní mm, profese, nejenom soudce jde o to, abych všichni v právním prostředí sdíleli eh, stejné eh, právní zázemí. Jedně tak budou mít občané pocit, že se skutečně stovolský program realizuje. Děkujeme nyní paní Kinga Gerns. Děkuji vám, pane předsedu. Na společném trhu jde o mobilitu jde tak eh, kapitálové služby, další služby, kapitál eh, pracující, čili to je všechno mobilita. A to je jak v osobním životě, tak v pracovním životě. Eh, také v právní oblasti je mnoho a čím dál více přeshraničních sporů a to znamená, že je třeba, abychom měli společné, společný právní systém, který toto bude řešit. Je tedy důležité, aby občané také měli důvěru jak v evropské instituce, tak v evropské soudy. Je tady správné, aby právní profesionálové měli co nejlepší přehled. Jakožto zpravodajka pro program justice na léta 1420 eh, se domnívám, že je nezbytné, aby soudci, státní zástupci a advokáti eh, byli řádně vyškoleni. A to znamená, že musí pochopit nejenom tedy písmem, ale také ducha tohoto, této legislativy. Děkuji. Jako další promluví na jednu minutu paní Evelyn Regner. Děkuji vám. Vážená paní komisařko Redingová, komise si stanovila velmi ambiciozní cíly. 50 právních profesionálů by do roku 2020 mělo absolvovat právní vzdělávání eh, za hranici eh, vnitrostátní. Toto jsou určitě dobré cíle. Pozitivní je, že současné eh, možnosti vzdělávání mají být rozšiřovány a finančně podpořovány. Já eh, bych ráda věděla, jak chcete řešit problém jazykové bariéry, protože třeba mezi soudci není eh, mnoho těch, kteří jsou schopni eh, absolvovat školení, právní školení v jiném než vlastním jazyce. Jak vidíte dnes naší rezoluce, parlament přichází s dobrými nápady, zejména v době, kdy se snažíme šetřit. Eh, jsme pro videokonference, další aplikace Erasmus pro eh, soudce a eh, státní zástupce. To jsou jenom některé z našich dobrých návrhů. Chci říct ještě závěrem to, že soudci a další právní profesionálové by měli být skutečně sami zapojeni do utváření těchto programů, protože oni nejvě, nejlépe vědí, kde mají slabé stránky. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k Catch the Eye. Pan Papa Nikolau si bere slovo. Děkuji mnohokrát. Eh, dovolte mi, abych se s vámi podělil o svoji vlastní osobní zkušenost. Podporoval jsem jednotlivce v Řecku, byl jsem požádán, abych se obrátil na komisi, aby lépe bránila jednotlivce, občany. Nicméně soudce můj případ o několik měsíců odložil rozhodnutí předtím, než dostane odpověď od Evropského soudu i když to byl jednoduchý eh, případ, tak eh, neměl dostatek zkušenosti, aby tento případ řešil přímo. Myslím si, že to je situace, která běžně vzniká v celé řadě členských států. Tím se vytváří více byrokracie, situace je složitější pro občany na národní úrovni, na úrovni národních soudů a je tedy důležité, abychom se těmto situacím vyhnuli. Mám konkrétní dotaz. Paní komisařko, budeme aplikovat eh, tyto pilotní programy v oblasti školení a zároveň budeme také uplatňovat mechanismus hodnocení. To znamená, že se podíváme na to, zda skutečně tento systém eh, přináší přidanou hodnotu občanům a zlepšuje soudnictví. Děkuji. Nyní pan Paška, pane předsedo, paní komisařko. Neustále se měnící legislativní prostředí v EU klade stále větší nároky na soudce, státní zástupce a právníky, kteří musí být schopni v reálném čase uplatňovat veškeré legislativní změny ve své práci. Proto je nevyhnutelné, aby eh, tito odborníci, kteří prosazují právo v Evropské unii, měli potřebné možnosti stálého doplňkového odborného vzdělávání. Z kapacitních, organizačních i finančních důvodů se domnívám, že by bylo dobré se při organizování takovéhoto doplňujícího vzdělání se opřít o existující síť univerzit a specializovaných škol, které působí v členských státech, které by po akreditaci mohly poskytovat také potřebné eh, kurzy Eh, ohledně vnitrostátního, komparativního a evropského práva pro právní pracovníky. Domnívám se, že takto by komise mohla naplnit cíl, který si stanovila do roku 2020. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A, a nyní předávám slovo paní komisařce Redingové, aby odpověděla na položené otázky. Pane předsedo, nebudu hovořit příliš dlouho, máme už eh, dost pozdní hodinu, takže mi dovolte, abych vám pouze řekla děkuji. Děkuji za vaši podporu v tak důležité oblasti, protože je to zcela zásadní téma. Pokud chceme vytvořit skutečně evropský prostor spravedlnosti, kde se bude uplatňovat vzájemná důvěra, tak tato důvěra vyžaduje v první řadě znalosti a je tedy nevyhnutelné, abychom vytvořili nezbytné podmínky spolu eh, s odborníky, spolu s odpovědnými pracovníky na národní úrovni, aby tyto znalosti byly skutečnou realitou. A to v co možná největším počtu případů, to znamená, aby eh, to bylo poskytnuto všem odborníkům na nejrůznějších úrovních. Je tady ještě jeden prvek, důvěra znamená také setkávání. Je tedy velice důležité, aby soudci, advokáti se seznámili s prokurátory, státními zástupci, soudci z jiné země. Pokud vzniká tedy nějaká otázka, je důležité, aby věděli, na jakého kolegu se obrátit. Takže tento program, který jsme zavedli, bude programem, jednak eh, důležitým z hlediska obsahu, ale je to také program, aby se vzájemně odborníci mezi sebou seznámili. Děkuji vám. Tím je debata u konce. Hlasování proběhne zítra eh, v poledne. A nyní se dostáváme k jednominutovým proslovům. A jako první paní Videlevská za EPP a omlouvám se za eh, špatné eh, z vytvoření vašeho jména. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo.